Milé kolegyně, milí kolegové, vážený pane prezidente Martelli. Vztahy Evropské unie s Haiti, pane prezidente, jsou pro nás mimořádně důležité. těžké zemětřesení z 12. ledna 2010 kterému padly za oběť více než 220 tisíc lidí a také milion 700 tisíc lidí přišlo o přístřeší. Toto vedlo k ne k obrovské solidaritě také ze strany Evropanek a Evropanů. Evropská unie nabídla rozsáhlou rozvojovou pomoc pro obnovu vaší země. Od roku 2010 je Evropská unie největším dárcem pomoci pro Haiti. Zatímco vaše země ještě nadále bojuje s obrovskými dopady zemětřesení, přesto byla opět obětí dalších hurikánů. To byly hurikány Sandy a Jak, které opět zničily zemi a měly katastrofální dopady na zásobování obyvatelstva. Vážený pane prezidente, vážený pane Marteli, náš parlament se vždy zasazoval za silnou angažovanost Evropské unie v Haiti a také za silnou spolupráci s haitskými orgány. My chceme vaší zemi pomoci. My chceme této zemi pomoci tak, aby tato země se stala politicky, hospodářsky stabilní, tak, aby to byla země, která dokáže se postarat sama sama o sebe, tak aby sama dokázala snížit zásadním způsobem chudobu. My s, vaším, s vaší funkcí také spojujeme naši naději, kdy doufáme ve stabilitu a demokratický způsob života na Haiti. Výzvy, které máte před sebou, jsou obrovské, pane prezidente. A věřte nám, my víme, my toto také víme a to také ukázala diskuse eh, včera v našich výborech. My víme, jak dramatické jsou vaše výzvy. Tři roky po katastrofě nadále 370 tisíc lidí v zemi čekají na důstojné obytování, protože často musí žít za nedůstojných podmínek a právě proto o to je třeba se velice snažit. Eh, proces obnovy a rekonstrukce musí být co nejúčinnější chudoba v zemi eh, musí být také snížena. A nástroje nutné pro posílení demokracie a právního státu eh, musí být posíleny a je třeba také zlepšit reformy justice. A v právě v souvislosti s finančními nástroji EU musíme brát v potaz také to, že musíme nadále splňovat mezinárodní výzvy. My musíme dodržovat naše sliby vůči vaší zemi a musíme občanům vaší země stát po boku solidárně vy máte před sebou ambiciózní program reform a v tomto programu vás podporujeme. My však také budeme bojovat za to, abychom mohli splnit naše sliby i z finančního hlediska. Proto také bojujeme za ambiciózní evropský rozpočet, což souvisí také s tím, že chceme dodržet a hodláme dodržet naše sliby, které jsme vaší zemi dali nyní mám radost toho, že vám mohu předat, pane prezidente, a vítám vás ještě jednou v Evropském parlamentu. Pane předsedo Evropského parlamentu, dámy a pánové, evropské poslankyně a poslanci, velmi si cením eh, toho, že eh, jste ukázali eh, velkou, prokázali velikou čest naší zemi tím, že jste mě přijali zde ve vašem prestižním parlamentu ve Štrasburku. Děkuji vám za to, dámy a pánové, poslankyně a poslanci. Eh, přicházím sem a přináším eh, určitou myšlenku, stejnou myšlenku, kterou jste i vy měli, se kterou jste čelili nepřízní osudu, eh, se stejnou myšlenkou, která vám umožnila 30 vítězných let, myšlenku, která vám pomohla vymanit se a obnovit se po druhé světové válce stejnou myšlenkou, která rozvrátila berlínskou zeď a které se držel také Paul Henry Spák. Přicházím vám říci, že navzdory bouřím a záplavám, eh, navzdoru ranám, které jsme utržili, Haiti neskládá ruce v klín. Pomalu, ale jistě se Haiti zotavuje. A tuto dobrou zprávu jsem přišel s vámi sdílet. Tato změna kurzu je jistě výsledkem odvahy našeho obyvatelstva a také odhodlání eh, naši správ, naší zprávy, ale bez pochyby se na tom podílela také aktivní spolupráce Evropy. To byla vlastně největší podpora, které se nám dostalo a já bych vám rád za ně poděkoval. Vidím v tom eh, signál přátelství, eh, které vykovala historie, přátelství díky kterému nejsme lhostejní, když vidíme, jak vás ohrožuje finanční krize. I nás se to dotýká. Jsem přesvědčen, že Evropská unie sjednocená, tedy ještě silnější, nalezne řešení, která jsou nutná pro obnovu hospodářství. Jsem přesvědčen, že žádná recese není trvalá. Délka krize závisí na rychlosti a moudrosti obnovných opatření. Od Maria Draghiho až po Christine Lagarde, a to uvádím pouze některé, máte k dispozici ty z nejinteligentnějších lidí na celé planetě a ty vám pomohou zastavit krizi a vymanit se z ní. Já bych vám zde chtěl nejprve poděkovat za vaši velkorysost a solidaritu a chtěl bych připomenout, že žádná země se nevymaní z chudoby, pokud bude závislá na darech od jiných, na darech zvenku. Samozřejmě Haiti potřebuje pomoc. I nadále. Ovšem hajitěné také potřebují eh, produktivní práci, obchod a přímé investice. Haiti se nachází na eh, Prahu Ameriky, Severní Ameriky, eh, která opět začíná růst, a Jižní Ameriky, která tentokrát do krize vůbec nevstoupila a růst zde byl trvalý. Haiti je strategickou platformou. Je to vhodné prostředí pro investice. Je to odrazový mustek, který může umožnit evropským podnikům, aby se podíleli na rekonstrukci země a aby si, aby si tedy zde mohli uh, připravit strategické východisko pro celý region. Haiti potřebuje přístavy, letiště, silnice, elektrárny a hotely. Máme úrodnou půdu a můžeme snadno eh, obnovit výživu eh, a potraviny pro naše obyvatelstvo a i pro vývoz. Haiti se těší eh, klimatu a zeměpisné poloze, která je nesrovnatelná s jinými. Máme zde kilometry pláží eh, s bílým pískem a přírodu, eh, která je skutečně panenská. Od eh, Fort Liberté, Kaj a Gonaiv a Mirogan oplýváme nejrůznějšími přístavy s hlubokou vodou, přírodními přístavy. Naše obyvatelstvo je odvážné, chce pracovat a já jsem zde dnes mezi vámi, abych vás vyzval, abyste co nejlépe využili trumfy, které má tato země a velké investiční příležitosti. Vyzývám vás, abyste s námi spolupracovali a pomohli nám znovu dobít zpět naši finanční soběstačnost a opět se vrátit na mezinárodní finanční trhy. Jsem tady, abych společně s vámi uh, Eh, usilovali o nové dohody o, o volném obchodu a vyzývám vás, abyste společně s námi pracovali na rozvoji inteligentních a rentabilních projektů. Požaduji abyste s námi spolupracovali, abychom společně nalezli nejlepší způsoby, jak tyto projekty financovat. Mnohé z vašich Eh, profesorů, eh, kteří už eh, třeba odešli do důchodu, sní o tom, aby nám pomohli vytvořit nový svět a spravedlivější svět. Pomožte nám, abychom mohli vzdělat naše mladé lidi a naše profesory. Pomožte nám změnit historii, historii, eh, která připomíná naše pouta s Španělskem, Anglií, Francií, Itálií, Polskem a mladší historii, eh, která eh, odkazuje Eh, na eh, vztahy s Německem až do roku 1940, historie, eh, která si jistě zapamatuje, jak Evropská unie vynakládá svou aktivitu v Africe, Tichomoří a Karibiku že usiluje o rozvoj. Evropa může být hrdá na to, jaké místo zaujímá ve světě, na své charisma, na své přesvědčení, na své myšlenkové proudy, na to, jakým způsobem reaguje na problémy naší planety, na iniciativy, kterých se chápe a na to, jakou hraje roli v rozvíjejících se zemích. Evropská mládež musí eh, si být vědoma toho, že země jihu na ní spolehají nemůže eh, se eh, uzavřít eh, sama na sebe. Z její velkorysosti a voleb vzejde svět, ve kterém bude hrát větší roli bratrství a morálnější hospodářství, větší demokracie a ekologičtější a tolerantnější svět. Haiti které je posíleno tímto přátelstvím, nyní eh, kráčí dál, překračuje stará kliše a eh, překračuje eh, staré zaběhlé mechanismy. Chce se otevírat světu. Před rokem a půl jsme začali s naší administrativou řešit tyto věci. Někdy jsme samozřejmě se dopustili chybných kroků, ovšem eh, nikdo nemůže popřít, eh, že naše vůle je skutečně dobrá. Tento rok na Haiti opět eh, s různou silou udeřili různé bouře Izák a Sandy a podrobili nás těžké zkoušce. Opakovaně došlo ke ztrátám lidských životů, sklizní, obydlí, hospodářských zvířat. A opět mezinárodní společenství poskytlo podporu, pomohlo nám zachránit to, co se dalo a nově budovat. Jednoho dne bude třeba rozbít tento začarovaný kruh a vybudovat kruh, který nás ponese vzhůru. A to je to, co v tuto chvíli děláme. Díky tomuto úsilí se Haiti eh, dokáže schopit. Haiti eh, se schopí, protože si uvědomujeme, že zranitelnost haitského eh, území a polohy, která je velká, v příštích letech ještě stoupne tím, jak budou pokračovat klimatické změny, se kterými se na Antilách počítá pozvedne se, protože eh, důsledně pracujeme na tom, eh, abychom eh, byli plní prevence. Chceme mít prevenci, jde tedy o to, abychom podnikli území plánování a provádět územní plánování, to znamená postarat se o to, aby země byla méně zranitelná, abychom ochránili ta místa, kde dochází k odlesňování a k urbanizaci, která je nerozumná a kde to působí eh, škody. Plánovat území to také znamená nestrácet miliony dolarů pokaždé, když to jde k, ekonomické, eh, k ekologické eh, katastrofě. A, a je potřeba vytvořit důstojné podmínky pro život haitského obyvatelstva. Má vláda chce z těchto eh, slibů učinit skutečnost. Tak eh, například eh, naše Národní středisko pro geovesmírné informace má určité nástroje, podobně jako mezivládní výbor pro územní plánování přispívají k těmto snahám. My se budeme stále se našit eh, i nadále zlepšit naši práci v haitském území. Právě v této oblasti Starý kontinent eh, byl vedoucím partnerem. My říkáme u nás, Evropa je vždy eh, vpředu. Eh, my přispíváme k eh, tomu, že celý svět eh, se také rozvíjí a již není osamoceným bojovníkem snažíme se o re- regionalizaci a vytváříme prostory volného obchodu. Karibská oblast, velké, malé Antily, všechny mohou jednoho dne se projevit jako skutečná unie nezávislých států a tím také získat z mimořádné geostrategické eh, pozice. Eh, nejde pouze o příspěvek ke, stabilitu, ke stabilitě na světě, ale jde také o nové eh, motivy k rozvoji v souvislosti k a za podmínek eh, míru a spravedlnosti. Evropská unie eh, v rámci své podpory africkým státům, karibským státům a státům Tichomoří eh, přispívá obálky, které jsou v Evropském fondu pro rozvoj, mohou podstatně přispět k těmto iniciativám. Dnešní Haiti si uvědomuje své místo, svou závažnost i roli našeho regionu, ale víme také, jaké máme nedostatky. Jsme otevřeni světu a e, Vyhodnotili jsme naše opoštění ve vývoji. E, víme, že musíme e, tyto nedostatky překonat. Každý den na tom pracujeme a jistě to nebude rychlý běh, ale spíše eh, běh na velkou vzdálenost. Ale i tady nás Evropa inspiruje právě proto, že některé členské státy před půl stoletím eh, byli ve špatné situaci a dnes však mohou vycházet z pevných základů, které umožní překonat finanční krizi. Eh, Evropa vycházela také z transparentní zprávy veřejných statků, eh, z racionálního využití eh, prostředků a jednoznačného fungování jak spravedlnosti, tak i například v oblasti vzdělávání. Úspěchy neznají hranic. Já se snažíme během svého mandátu podporovat skolarizaci obyvatelstva, bojovat proti korupci, vytvářet právní stát a jsem si jist, že výsledky se ukáží již během méně jak dvou let se více jak dva miliony dětí dostalo zdarma do systému školství a vzdělávání. Zde jsme využili eh, veřejné prostředky. Také se nahá o obnavu se projevuje. Více jak milion osob bez přístřeší bylo možné ubytovat a zde jsme rovněž ale vycházeli z vaší podpory. Chtěl bych vám vyjádřit naši vděčnost a ujistit vás tím, že vaše solidarita nebyla zneužívána, že eh, ti nejvíce zranitelní získali nejvíce z této eh, podpory. Již eh, právní stát získává eh, určitý, určitou strukturu. Nedostatky byly překonány ve vytváření institucí. Také ústava byla vyhlášena a změněna. Také soudnictví již eh, je utvářeno. Eh, ústavní rada začala pracovat vládní rada pro pro volby eh, je také vytvářena a eh, občanské svobody eh, jsou zajišťovány. Tisk se vyjadřuje svobodně a opozice rovněž. Korupce se vymicuje a organizovaná kriminalita již nemá opory. Pomalu, ale jistě se spravedlnost stává spravedlnější. Co se týče lidských práv, zde aktivně pracuji ve svém mandátu na dohodách a úmluvách, které jsou v této oblasti platné. Mm, díky spolupráci s vámi eh, zajišťujeme také právo na zdraví, na práci, eh, na stejné postavení eh, všech a na rovnosti pohlaví. Také ochrana mladých se stává realitou. První úspěchy se již ukazují. Pane předsedo, dámy a pánové, poslanci, na začátku jste měli eh, hospodářskou Evropu eh, a za při jejím zakládání eh, bylo také pochopeno, že i země AKT a Haiti musí být podporovány vaše spolupráce ukazuje již pokrok ve tvorbě infrastruktur. Například také eh, naše silnice číslo 3 eh, byla eh, zahájena za přítomnosti komisaře Píbalkse. Tato silnice umožní lepší dynamiku v hospodářském vývoji tohoto regionu. Také zpracování surovin u hranic s Dominikánskou republikou, dále celní eh, činnosti již ukazují eh, první eh, úspěchy. Právě proto již o začátku mého mandátu jsem hlásal tato paradigmata, která vycházely ze zdrojů vaší moudrosti, vašich ideálů a vaší civilizace. To, co září ze Štrasburku, je spojeno s demokratickými ideály vašeho parlamentu. Eh, hlásal jsem vše, co na základě paradigmat vás vedlo eh, k tomu nám pomáhat a děkuji vám za to, že jste mě přijali s takovou přívětivostí. Děkuji vám. Děkuji vám. Pane prezidente, děkuji vám za vaše slova také vám děkuji za to, že jste vzpomenul na otce zakladatele EU. To bylo také povzbuzením pro nás, že náš integrační projekt není důležitý pouze pro nás, ale i pro další státy na světě. Děkuji vám, pane prezidente, také děkuji pánům a dámám poslancům za jejich pozornost a přeji vám, pane prezidente, hodně úspěchů ve vaší další práci. Děkuji.